Kolegové, začínám být netrpělivá, budu muset zaťukat kladívkem. Okay, should we get started? Můžeme začít. Dobrý večer. Máme požadavek od skupiny zelených, abychom změnili pořadí hlasování co se týče přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa. To je dohoda mezi EU a USA. To znamená, že nejprve budeme hlasovat o doprovodném usnesení a potom teprve o samotné zprávě. Má někdo něco proti? Pak, že nikdo není proti, navrhuji, abychom pořad jednání schválili v tomto tvaru. Děkuji, kolegové. Jak víte, toto Setkání se jako obvykle vysílá na internetu, můžeme tedy hned přistoupit k hlasování o návrhu dohody mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa. Jak víte, eh, předseda je zpravodajem, není zde 38 eh, pozměňovacích návrhů, máme 6 kompromisních návrhů, které byly odsouhlaseny a můžeme začít. Ještě ověříme eh, elektronické hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Končím hlasování. V pořádku. Kompromis 1 eh, týká se návrhu 10.11. Vedněme ruku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Týká se 12, 13, 14 až 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 14. Promiňte, odpadá. Kompromisní návrh 3. Pokrývá 21, 22, 23, 24. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 25. Návrh 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pokrývá 27, 28, 29, 30, 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 31. Kdo je pro? 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromisní návrh 5 pokrývá 32 a 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 33, návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme. Hlasujeme o návrhu 33. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 36 pokrývá 36. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 37. Kdo je pro? Omlouvám se, pouze druhou část. Hlasujeme pouze o druhé části návrhu 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. We're going to the recitals. Recital A. Takže úvodní ustanovení A3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. G4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 k úvodnímu uh, ustanovení G, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Podrobnění G, 6, to je eh, rozdělené hlasování, první část, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Část 3. Šestky k Gčku. Zahajujeme hlasování. Konec. And one minus. Yeah, yeah. Approved. Zamítnuto. Mhm, skutečně zamítnuto. G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdr- zamítá se? G8 pro? proti, zdrželi se Sami. Citace 10a1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Citace 10b2 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď jmenovité hlasování k návrhu zprávy ve smyslu změn. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. A nyní přecházíme k návrhu doporučení k eh, souhlasu v tomto případu kvóty mezi EU a US. A byly tam čtyři pozměňovací návrhy, ale budeme hlasovat pouze o jedničce kde je návrh zamítnutí souhlasu, což je podle pravidla 105 jednacího řádu. Parlament může hlasovat pouze ano, ne v případě souhlasu a nemůže to zahrnovat úvodní ustanovení, takže jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 1. Ne, nebude to elektronicky, můžeme to udělat takhle. Takže kdo je pro jedničku? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jmenovité hlasování. Teď k celému souhlasu jako celku zahajujeme hlasování. Konec. Schváleno. A teď návrh usnesení, které ukončí debatu o krizi VTU toho odvalacího orgánu, jmenovité hlasování. A zahajuji hlasování. Schváleno. Děkuji. A příští řádné zasedání se bude konat 2. 3. prosince. Děkuji. Uf, thank you.